Podničanci! E, koleżanki i kole... Vážení kolegové, prosím, abyste zaujali místa v sále. Zahajuji zasedání, které bylo přerušené 7. dubna 2010. Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa v sále. Právě zahajujeme naše plenární zasedání. Už jsme ho respektive zahájili před několika vteřinami. Máte k dispozici protokol zasedání ze 7. dubna 2010. Jsou k němu nějaké připomínky? Nikoho nevidím, tudíž tento protokol byl schválen.